projevům. Jako první pan kolega Georgios Papastamkos, prosím pěkně. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, dovolte mi abych informoval sněmovnu o provokace Turecka proti Řecku. Eh, neustálá porušování eh, výsostného prostoru eh, nad Řeckem se neustále opakují. To znamená, že letadla, turecká letadla neustále krouží nad řeckými ostrovy. V lodní dopravě také dochází k porušování pravidel překračování výsostných vod. Egejské moře je oblast, která spadá do výsostných vod Řecka, ale přesto ze strany Turecka ilegální migranti jsou neustále pašováni do Řecka a to ohrožuje stabilitu tamních regionů, tamních oblastí. E, musíme od, rázně odsoudit tyto provokace Turecka a musíme rovněž odsoudit, že dochází permanentně k porušování výsostných práv členského státu Evropské unie ze strany Turecka. Měli bychom vyslat naprosto jasné poselství, že chování Turecka e, v tomto ohledu oddaluje Turecko od evropské perspektivy. Děkuji. Děkuji vám. A nyní Čava Sandor Tabači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 po diskriminačních opatřeních, které byly zavedeny v roce 2004 a které dolehly na pracovníky, kteří jsou zaměstnaní v evropských eh, institucích a přicházejí z nových členských států, eh, což je opatření, které v roce 2005 také se Evropský soudní dvůr prohlásil za eh, nezákonné, tak chci upozornit na další diskriminační opatření. Zjistili jsme, že občané nových členských států jsou stále považováni za druhořadé občany. Co přesně se stalo, pane předsedo? Loni eh, proběhlo výběrové řízení eh, pro místo vedoucího maďarské kabiny v Evropském parlamentu. Každý se mohl přihlásit do tohoto výběrového řízení. Vedoucí eh, tohoto útvaru má především administrativní úkoly, ale současně také sehrává velmi důležitou úlohu, kdy Eh, třeba dohlíží na správnou terminologii v maďarském jazyce. Byli tady dva kandidáti, jeden s mateřskou angličtinou, druhý s mateřským jazykem eh, eh, maďarštiny. A musíme říci, že vyhrál toto výběrové řízení ten, kdo má, ehm, kdo má tedy mateřštinu angličtinu. To si myslím, že je nepřijatelné, je to diskriminace a vede to k velkému poškození Evropské unie, jejich dokumentů, překladů Eh, do příslušných jazyků. Takže jménem všech nových členských států chci vyjádřit protest proti takovému rozhodnutí. Ja, vielen Dank, Sie werden... Děkuji. Dostanete zcela jistě odpověď. A nyní Kristian Silvio Musoj. Christian Silvio Buzoy. Pan Buzoy. Mar- Není tady, takže Marian Hankin. Paní Marian Hakin. Děkuji, pane předsedající Dobré odpoledne. Eh, vyslechli jsme vaše vyjádření, vyslechli jsme také již několik vyjádření o tom, jak strašná situace je v Gaze a jak je důležité, aby bylo okamžitě zahájeno příměří a aby se stáhla izraelská vojska z Gazy. V tomto rámci souhlasím s panem Kohn Benditem. Ano, parlament by měl rozhodnout o usnesení. Nemůžeme zůstat neaktivní. Když jsme vyslechli celou řadu informací, musím říct, že toto se přece týká všech občanů. A také eh, například, eh, když v Irsku bylo ohlášeno, že 2000 eh, pracovních míst bude delokalizováno, tak je to prostě, kdy čelíme obzvlášť české situaci důsledku finanční krizi. Je to velice, velice složité pro tyto občany. V tomto smyslu Eh, se ukazuje, že je velice důležité pomoci při rekvalifikaci pracovníků a pomoci, eh, pomoci podnikání, aby byly, eh, byla řada občanů, osob samostatně výdělečně činných, aby si našli nějaké, nějakou oblast, kde by mohli pracovat a dohlédnout na to, aby EU pracovalo na tom, aby pomohlo všem občanům a také těm, kteří žijí ve středním a jihozápadním Irsku. Děkuji mnohokrát a není Richard Čarnecký pane předsedající Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Sešli jsme se jen pár chvil poté, co došlo k podpisu dohody, která umožní ruským plynem zásobovat řadu členských států, které nedostávaly plyn po určitou dobu. A v tomto smyslu bych chtěl zdůraznit solidaritu mezi členskými státy i když tato solidarita eh, nebyla asi vyloženě spojujícím prvkem eh, v našich společnostech od začátku. Eh, přece jen se dá říci, že veřejné mínění bylo zprvu velmi rozděleno, ale nakonec se podařilo zmobilizovat všechny síly a postupovat solidárně. Chtěl bych zdůraznit, že pro Rusko. Tady jde o používání nejen ekonomického, ale i politického nástroje vůči jiným státům. A chci zde zdůraznit nutnost mít společnou energetickou politiku v Evropské unii. Myslím, že je zapotřebí společného postupu. Další Lašu Tulkeš. It's signed by you. Pane předsedo, ctění členové Evropského parlamentu. Víme, že Coca-Cola um, a podobné věci jsou špatné pro zdraví a v našem globálním životním prostředí také víme, že jsou tady jiné výrobky, které jsou problematické, ale um, byla učiněna prohlášení například o víně a v našem regionu, eh, v regionu pěstujeme víno byly dány peníze Evropské unie k dispozici těm, kteří um, už um, uh, kteří rozhodli, že už nebudou začleněni do výroby vína. Um, u nás máme takovou historickou tradici, uh, tradi- je to tradiční oblast um, Maďarska, 600 uh, tisíc um, hektarů um, výroby. V roce 1948 jsme byli regionem, kterým vyráběl víno, tisíc hektarů. Teď to bylo sníženo na Eh, teď je to 40 tisíc, tedy já jinými slovy chci říci, že eh, Karpatská eh, nížina a skutečnost, že výroba vína byla zničena v této oblasti, Maďar, Maďaři věří v dobré zdraví a v dobré víno a chtěl bych vám všem tímto popřát vše dobré do tohoto roku. Marilo McDonald's. Děkuji, pane předsedající Ano, otázka Palestiny, kterou bych chtěla nadnést. Mm, vím, pane předsedo, že ve vašich poznámkách, které jste udělal předtím, eh, jste eh, byl trošku eh, zdrženlivý, co se týče stanoviska Izraeli. 900 palestinců mrtvým, mnoho z nich jsou děti a přesto nejsme schopni v tomto parlamentu naprosto odsoudit brutalitu ze strany Izraele. A tento útok mm, není jenom mimo jakékoliv proporce, je naprosto ne neospravedlitelný. Ehm, není ehm, eh, hnán potřebami bezpečnostními eh, Izraeli. Je to v podstatě cynický útok ne na eh, Hamas, ale na palestinské obyvatelstvo. A myslím si, že členské státy teď mají morální závazek a musí napnout cíly a využít diplomatických a politických možností a vyjednávat s Izraelem tak, aby bylo skončeno toto násilí. Chodit po špičkách kolem izraelské administrativy, pane předsedo, určitě nezapomáhá nezafunguje, protože to nikdy nepomohlo. A Izrael teď musí pochopit, že jsou tady skutečně i důsledky jeho jednání. Takže vyzývám všechny členy Evropského parlamentu, aby požadovali okamžité eh, příměří a dodržování dohod a aby, byla, aby se vedla jednání mezi EU a Izraelem. Stejně tak musíme eh, odsoudit jakýkoliv eh, pokus znovu nastolit vztahy mezi EU a izraelským státem. Musíme odsoudit brutalitu, která je páchána na palestinských lidech. Retorika spojená s lidskými právy, eh, o které se tady hovoří v parlamentu. Toto musí být dodrženo ve slovech a činech. Toto, pane předsedo, je jedinou vyhlídkou, která povede k úspěšnému mírovému procesu na Blízkém východě. Děkuji mnohokrát. Jak obtížné to všechno je, už vyplývá z řečnické doby, kterou jste si nárokovala, protože vy jste překročila svůj projev o 50%, ale rozprava k tomuto tématu je ve středu odpoledne. Každopádně vám děkuji za váš příspěvek a nyní Kefi Sinet. Pane předsedo, mý voliči minulý týden byli zničeni o, um, o, oznámením, tak jak to řekla paní kolegyně Harkin. 2000 pracovních příležitostí v jedné továrně v Delft. To znamenalo zároveň ztrátu asi 2000 dalších pracovních příležitostí, které závisí na výrobě v této továrně v Irsku. Dell přesunuje výrobu do Lac eh, v Polsku. Eh, a sice s pomocí skoro 25 milionů státní dotace. Může mě komise ujistit o tom, že státní pomoc, kterou eh, dostane Polsko, bude v rámci kompetičních pravidel Um, EU. A může mě komise ujistit o tom, eh, že eh, z globalizačního fondu budou prostředky k dispozici, tak abychom zabránili eh, dalšímu propouštění a posílili zaměstnanost. Jako další Dimitar Stojanov. Уважаеми дами и господа, преди два дни четири училища в град Бургас... Dámy a pánové, před dvěma dny čtyři školy eh, v bulharském městě Burgasu byly postříkány slogany eh, To je, byla turecká slova, která se používala za doby osmanské říše, když se je jimi nazývali občané nemuslimské eh, víry. Eh, tedy byli to občané vlastně jaksi poloobčané, jenom polo lidé. A eh, Michat Kabaliet, minister eh, zemědělství, zdůrazňuje, že to je jakési varování o tom, jak Turecko může postupovat ve 21. století. Je to rasistický xenofobní stát a nemá místo v Evropské unii. Toleruje rasismus a xenofobii. Ukazuje to, že tady vlastně eh, Bulhaři jsou obětí takové nesnášenlivosti a nenávisti. Ehm, Evropský parlament se vždycky vysloval proti rasismu, tak já prosím projevte to znovu a podpořte písemné usnesení proti takovému aktu Turecka proti Bulharsku. A nyní tu Nokela. Thank you, president. Děkuji, pane předsedo Eh, chtěl bych komentovat eh, také přístup eh, českého předsednictví a že bude zvládat tento konflikt na Blízkém východě. Ovšem, toto není samotné řešení. Evropská unie nemůže zůstat jenom takové roli babysitra nebo jakéhosi enfant terrible. Jeden ze závěrů je jasný. Musí to být strategické, tedy strategické spojenectví s Ruskem, který poskytuje energii Toto by mohlo být ale špatný eh, propočet. Ehm, eh, hlavní příčinou současné krize není Ukrajina, ale eh, je to krize v rámci Gazpromu samotnému, který nebyl schopen dostat vlastním závazkům. Ehm, protože tady 8 let výroba plynu v Gazpromu stagnovala. Ehm, je to typickým výsledkem eh, politické státní kontroly nad výrobou. A protože nebyli schopni dodávat eh, plyn eh, a dostat závazkům zahraničí, toto asi přimělo Putina k tomu, že začal iniciovat tuto politickou krizi a řekl, že Ukrajina je obytním beránkem. Ale toto je, je, znamená, že ještě je důležitější, abychom se my začali koncentrovat na to, že budeme nalézat nové energetické zdroje. Děkuji vám. A nyní hovoří Magda Kozan-Kovač. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové parlamentu, hospodářská krize, která, jak se původně myslelo, je pouze přeháněná v médiích, postihla Evropu, postihla celou řadu podniků, celou řadu oblastí a také celou řadu rodin. Pokud jde o tyto důsledky recese, máme sdělení komise na toto téma a Musíme zdůraznit, že všichni nejsme ve stejné situaci, e, protože jsou tady některé obzvláště silně postižené oblasti e, a skupiny v Evropské e, unii musíme se postarat o to, abychom neměli explozi bídy na našem kontinentu a proto musíme dobře využívat našich zdrojů. Vítáme sdělení komise i prohlášení komisaře Špidly, a je správně řečeno, že musíme pečovat o ty nejzranitelnější v našich společnostech a pomoci jim v, této, v tomto období hospodářského zpomalení. Takže doufáme, že ze strany komise bude tedy možné eh, v této věci postupovat a věřím, že i Evropský parlament bude partnerem v tomto působení. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní Margo Jimrečivi. Thank you, Mr. Chair. Nowadays... Děkuji, pane předsedo. V současné době tady je paradox. Většina evropských eh, spotřebitelů Eh, je proti GMO, proti geneticky modifikovaným potravinám. Přesto se ukazuje, že nakonec v samoobsluhách kupují tyto produkty prostě často proto, že třeba je to nečitelným způsobem vůbec na štítku eh, zboží napsáno, takže si to ani neuvědomí. Je tedy otázka eh, označování potravin z hlediska přítomnosti či nepřítomnosti geneticky modifikovaných organismů. Eh, situace je taková, že často jsou spotřebitelé na vnitřním trhu mílením, zmateni, eh, protože tady nejsou jasná, eh, jasná pravidla pro označování. Někteří prostě ani tu informaci vůbec neposkytnou, někteří výrobci. A tady je zapotřebí postupovat podle jednotných principů a nikoli podle toho, jak kdo se rozhodne věci e, označovat či neoznačovat. Musíme být transparentní a dát spotřebitelům možnost e, volby. Nech tedy prosím komise e, schválí ustanovení pro označování potravin v tomto smyslu. Rogalský. Děkuji a nyní Rogalský. Pane przewodniczący, pragnem z tego místa. Děkuji, děkuji pane předsedo. Chtěl bych Eh, apelovat na radu podle článku 13 smlouvy o eh, evropských společenstvích, eh, aby byla učiněna opatření proti diskriminaci na etnických či národnostních základech. Tři Eh, litevci polského původu, kteří byli zvoleni do litevského parlamentu, eh, byli zbaveni mandátu. A to na základě toho, že jsou tedy označováni za eh, národnostně Poláky. Tato situace je absurdní a skandální. Představuje to eh, diskriminaci na základě národnostních eh, charakteristik a tady je zapotřebí chránit práva menšin na, v Evropské unii. Děkuji, Daniel Strotz. Děkuji, pane předsedo poslanec bernd posselt který je tu za bavorskou stranu csu ale vede i sdružení vysídlených sudetských němců navrhl aby česká republika během svého předsednictví ukončila platnost tzv. benešových dekretů. to je nehorázná a pro českou republiku i nesplnitelná výzva. víme přece že dekrety vznikly po druhé světové válce v souladu s postoji vítězných mocností a nahrazovaly zákonné normy až do zvolení řádného parlamentu nejde tedy o nějaký rakovinový nádor v evropském parlamentním pořádku jak řekl. něčím jako rakovinovým nádorem je podle mne sdružení pana posselta které jedná v přímém rozporu s cíli moderní evropské integrace prosazované eu. zatímco pan posselt útočí na českou republiku žijí v ní a pracují spokojeně tisíce německých občanů a pobývají v ní houfně i ti němci kdysi sudetoněmečtí v důchodovém věku. i já osobně jsem příkladem toho že v dnešní čr neexistuje averze proti němcům. jako občan německa jsem byl za čr zvolen do tohoto parlamentu. děkuji za pozornost. Nikodim Bulčec. Pane předsedo, plynová krize vedla k tomu, že stovky a tisíce domácností v Evropě bylo ponecháno bez topení v době takových tak, tak nízkých teplot pod nulou. A to vzhledem k tomu, že tady následkem sporu eh, celá řada škol a podniků muselo se obejít bez energií. Gazprom říká, že e, začne dodávat plyn do Evropy přes Ukrajiny, ale že to musí odložit až do doby, kdy dostane kopii e, smlouvy a dohody. E, a přitom, i když plyn začne už proudit do EU, bude to trvat až 36 hodin, než se přes Ukrajinu dostane postupně do cílových zemí. Potřebujeme jednotnou politiku v oblasti energetické bezpečnosti, abychom se do budoucna vyhnuli takovým konfliktům. Abychom si zajistili zdroje, eh, bylo by dobré, aby skutečně co nejrychleji došlo k dohodě, abychom zabránili dalšímu prohloubení tohoto konfliktu. Děkuji. Děkuji, Juri Aurelio Juri. Pane předsedo, minulý rok jsme slavili výročí 40 let od jaderného odzbrojení. O rok později eh, jsme schválili usnesení, kterým eh, předsednictví rady a eh, komise byly vyzvány, aby posílili svá úsilí v multilaterálních vztazích a šlo také o jasnější kontrolu této smlouvy. A Víme, eh, že to nebylo úplně úspěšné. Eh, Tato rezoluce také eh, vyzývala Spojené národy k tomu, aby navrátili jaderné zbraně. Když jsem přišel do tohoto parlamentu v listopadu, a proto bych se chtěl zeptat, do jaké míry tyto výzvy byly vůbec vzaty v potaz a do jaké míry byly úspěšné. Víme, o štítu eh, proti raketovém v Polské republice a Polsku a v Česku a to by mohlo vést k dalším eskalacím ve vztazích mezi Ruskem a EU. Děkuji vám. Hares Lucia Niculescu. Mulțumesc, domnule președinte. S-a discutat intens, inclusiv... Děkuji, pane předsedo. Již hodně bylo řečeno o krizi kolem dodávek plynu. A všichni uvádějí, jak nebezpečný je ten fakt, že my, Evropská unie, tak závisíme na ruském plynu. Stále říkáme, že řešením je diverzifikovat dodávky plynu, najít alternativní zdroje, ale neměli bychom zapomenout, že je tady také nutno spořit, dosahovat úspor energií. A teď analýzy říkají, že zhruba třetina celkové spotřeby je de facto plítváním energií. A Jestliže rumunské dovozy plynu představují zhruba 40 milionů tun, eh, pak zhruba jeden milion se vlastně proplítvá Eh, jenom špatnou izolací budov a bytů. Bohužel evropská legislativa nepodporuje eh, akce proti takovému plítvání, protože eh, neumožňuje dostatečné financování projektů na izolování budov. Mělo by být snažší to působit, nejenom hledat nové zdroje energií, ale také si uvědomit, že jednoduchými opatřeními můžeme uspořit energii. Další Miloš Koterec. Pane předsedo, kolegové, tento rok um, oslav, kdy se slaví desáté výročí eura, tak od 1. ledna na Slovensku je eh, nyní um, euro eh, platidlem. Jsme 16. zemí, ale hrásíme se k tomu hrdě. Cenili jsme si vlastní měny, ale začali jsme také používat euro a velice rychle um, slovenské obyvatelstvo si je osvojuje. A jak řekl premiér Fico na nový rok, mohli jsme euro vnímat jakožto talisman pro štěstí. V současné době hospodářské krize, kdy euro přináší stabilitu a potenciál pro další rozvoj Slovenska. Chtěl bych vyzdvihnout všechny ty, kteří se eh, přičinili o přijetí eura ve Slovenské republice a také jsem rád, že slovenské obyvatelstvo má pozitivní přístup k této měně. Všem Slovákům přeji, aby měli hodně spokojenosti s užíváním této měny, která je symbolem integrace. Ano, děkuji. A další Maripana Jatopoulos Asiotu. Děkuji. E, protože se nebude konat žádná rozprava v Evropském parlamentu. Přeci jen bych ráda zdůraznila, jak důležité je pro Evropskou unii vzít v úvahu právní eh, návrh eh, eh, Rady k dohodě o evropském o pravidlech, jde tady o zaměstnávání námořníků podle dohody mezi ILO. A to povede k tomu, že evropské loďařství e, přispěje k tomu, že tady budou zajištěny pracovní příležitosti, které budou důstojné pro lidi. A Musíme počítat s tím, že produktivita a e, růst e, jsou faktory, které můžeme očekávat. Moře, kterými jsou, je obklopena Evropská unie, moře, přes která se koná mezinárodní obchod. To se to týká. Věříme, že mladí lidé eh, uvidí na moři také svou budoucnost. A eh, měli by se odvážit eh, vstoupit do loďařství a hledat tam pracovní příležitosti. Jörg Leichtried. Děkuji mnohokrát, pane předsedo já chci hovořit o nelegálním transportu, eh, který byl rozkryt v Rakousku. Od začátku podzimu se snažím získat čas během těchto minutových projevů a teď se mu to konečně podařilo. Zajímavé je, že nyní už jsem si směl poslechnout kolegu po třetí, ale teď tedy k věcné záležitosti. Ehm, tento vozidlo vykázalo velké nedostatky a nebyly tady dodrženy parametry nebyl to jednotlivý ojedinělý případ a nesmíme zapomínat na to, že v Evropě máme organizace, které jsou orientované na zisky a které kriminálním způsobem zacházejí s touto oblastí. V Evropě konečně potřebujeme celoplošné kontroly eh, transportu zvířat a eh, Evropská unie eh, musí stanovit minimální standardy, které budou stále překontrolovány. A měly by být také zavedeny tyto standardy ve všech oblastech oblasti ochrany zvířat. Takto bychom měli začít být být aktivní. Děkuji. Děkuji. Další Jelko Kači. Pane předsedo, dámy a pánové, dochází k masakrům palestinců v Gaze. A to je právě symbolem naší špatné práce. Opravdu potřebujeme tak mnoho mrtvých palestinců k tomu, aby chom eh, se zasadili o příslušná opatření. EU eh, říká, že to je otázka mezinárodních otázek. EU je přece důležitým aktérem v mezinárodním dění. Izraelská armáda útočí na školy plné civilního obyvatelstva. Je to v pořádku? Není tady žádný, žádné humanitární právo, které by uh, Eh, umožnilo hájit Palestince, když oni jsou bombardovány ve vlastních eh, domech? To, tato eh, činnost Izraele je naprosto neuměrná z hlediska obrany. Je to opravdu až podivné, protože ono de facto je to vlastně krvavá volební kampaň. Děkuji. I am all words. Děkuji, pane předsedající Dovolte mi, abych se ujal této příležitosti a e, abych pohovořil také o prostředcích Evropské unie, tak abychom e, podpořili e, olympijské, hry, které se mají konat v roce ten ve a také v Aténách v roce 2011. Evropská komise eh, věnuje 5 eh, milionů eur eh, pro tyto olympijské hry. Tak to bylo v roce 2003, kdy to bylo v Irsku a byla to skvělá příležitost pro ty, kteří tam byli přítomni. My v Evropské unii musíme být popředí a musíme podporovat dobrovolníky na tomto poli. Pane předsedo, rád bych dodal, že je tady písemné prohlášení, které by mělo být podepsáno a chtěl bych podpořit všechny kolegy, aby, podpo- aby podepsali tuto tuto rezoluci. Jedná se o dotaci tak důležitých olympijských her. Děkuji. Thank you. Jaromír Kolíček. A nyní Jaromír Kohlíček. vážení kolegové milé kolegyně dovolte mi abych se upřímně podivil nad tím že ironií osudu právě česká vláda známá svými specifickými přístupy k otázce jednání s ruskem stále ještě neroztrhla své roucho a nesype si popel na hlavu vždyť i ona oddalovala jednání o energetické bezpečnosti s ruskem. ještě více mne šokuje postoj evropské komise. ta hrozí slovensku a bulharsku sankcemi dokonce jsme slyšeli že pan cohn bendit také to doporučuje pokud spustí znovu odstavené bloky jaderných elektráren. doporučuji komisařům a mluvčímu evropské komise aby si vzali dobré oblečení doma vypnuli topení a svým rodinám vysvětlili že jsou solidární se slováky a bulhary nebo snad šlo o špatný novoroční vtip? děkuji. Předsedo, eh, rád bych ehm, ještě se dotknul tématu eh, zemního plynu eh, o které se tolik hovořilo v minulých dnech, protože právě na tomto poli se bojuje je to boj který, mnoho členský, který se z mnoha členských států stává rukojmí, kteří jsou závislí na plynu. A jsou to občané, podniky a také průmysl, kteří jsou postaveni před velké problémy s tím spojené. A to nám ukazuje, e, že je tady nedůvěra Mm, nedůvěra, která vyplývá z prohlášení obou stran. To je příčinou krize. Pomocí Evropské unie se musí najít nějaké řešení. Jak můžeme něco dosílit, když se neučiní konkrétní opatření? Musíme jasně přeskoumat, jak vypadá eh, toto tzv. energetické dogma Evropské unie. A pak dále Evropský parlament musí vyslat jasný signál, který ukáže, že Evropská unie se nenechá vydírat a bude se účastnit diskuzí o bezpečnosti bezpečnějším eh, zásobování zemním plynem, který bude trvale udržitelný. Cílem snižování emisí o 20 mm, eh, Tento cíl nemůže být dosažen, jestliže situace zůstane tak nestabilní, jako je teď. Děkuji. Marinuel Lineman, tak nevidím ho. Silvia Adriana, tedy Tykau. Také není přítomná, přítomen, prosím pane evropská unie potřebuje mít eh, jako prioritu eh, společnou energetickou politiku a také společný plán, který zajistí energetickou bezpečnost EU. Přerušení dodávek plynu směrem do EU ukazuje, že EU stále závisí na tradičních eh, dodávkách a velmi nízké teploty letošní zimy vytvářejí obrovské problémy. Evropská strategie eh, v oblasti společné sítě elektrického rozvodu ukazuje, jak důležitý je tento eh, projekt propojení. Eh, terminály plynovodů v evropských přístavech a také používání bezpečné atomové energie by mělo být naším cílem, abychom si zajistili eh, bezpečnost energetických dodávek. Měli bychom spolupracovat s Evropskou investiční bankou a s dalšími partnery, abychom našli financování pro takové prioritní projekty. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo další pan poslanec. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych rád řekl, že mě chci nadnést otázku Zimbabwe. Zdá se, že v že se nezabýváme otázkami, které se tam odehrávají. Nedávno eh, exekutivní ředitel eh, zimbabského mírového procesu eh, hovořil o lidských právech a také o fóra, fóru NGO nebyl nemohl komunikovat po dobu 21 eh, dnů a ehm, vůbec se neobjevil ani na eh, soudu v Harare. Eh, byly to otázky násilí a špatného zacházení. Ehm, byl obětí kampaně proti porušování lidských práv. Paní Kokou je teď udržována v izolaci ehm, ve vězení a její budoucí život záleží na dobrovolnících a je i nadále ohrožován a protože je v rukou režimu Mugabeho bylo už vysloveno mnoho slov, která odsuzují tyto činy. Je to noční e, můrou pro Zimbabvany. Je to něco, co stále pokračuje a e, paní e, předsedkyně, myslím si, že je čas, abychom se k této otázce vyjádřili a aby v radě a v komisi konečně se něco učinilo tak, aby kriminální akce proti těmto lidem byly zastaveny a aby byli podpořeni ti, kteří podporují lidská práva v Zimbabwe. Děkuji, pane Mitchell, pan De Rosa. Paní předsedkyně, já vítám eh, projev eh, našeho předsedy, který úvodem eh, v tohoto zasedání hovořil o situaci v Gaze a také zde zazněl návrh a pak bylo i rozhodnuto, že bude přijato usnesení. Víme, že už je to hundred mrtvých a to je velice bolesti, plný důkaz celé situace. Gaza je vlastně největším s vězením na světě, protože je tam 5, 1,5 milionu um, eh, vězňů, ženy, děti tam umírají jenom protože jsou palestinci. Eh, palestinské děti umírají a je to také naše vina, protože jakou výmluvu můžeme použít my, když i nadále obchodujeme s Izraelem, který takto zabíjí tyto lidi? Evropská rada musí již nepoužívat další výmluvy a musí se postavit tváří v tvář tomuto problému. E, otázka e, posílení vztahu s Izraelem, vedení strukturovaného e, dialogu, to všechno je otázka, kterou musíme vidět ve světle tohoto hrozné, této hrozné krize. Děkuji, překročil jste poněkud svou dobu, paní Otkin. Na minutu. Paní předsedající jako- Děkuji, paní předsedkyně. Evropská unie je organizací zemí, e, které jsou založeny na vznávání společných hodnot a měli bychom učinit vše to, aby se zabránilo e, šíření nenávisti. eutelsat rozhodl, e, že bude vysílat kanály, které jsou spojené s akcemi Hamasu na své televizi a e, tato francouzská organizace Utosat opět ukázala, e, že e, se že neví nic o etice. Stanice NTD-TV z Číny byla zablokována přes protesty, které Utosat přednesl, Eutosat no tedy eh, odmítá zvrátit své rozhodnutí. Eh, Eutosat a jeho představenstvo eh, zvláštním způsobem přistupuje ke svým rozhodnutím. Paní Mingfiguredo. Paní předsedkyně, chci využít této příležitosti. Paní Figuredo má slovo, promiňte. Paní Figuredo senhora presidente eh, de Israel a Gaza. Paní předsedkyně, útoky Izraele na Gazu jsou válečným zločinem, zločinem proti lidskosti. A to, co se tam děje, to je opravdu obrovská tragédie. Již 900 palestinců zahynulo, mezi nimi mnoho dětí a eh, tisíce jsou zraněny. Musíme volat potom, aby byla ukončena blokáda Izraeli vůči Gaze, která vytváří z Gazy koncentrační tábor. Potřebujeme všechny ve všech zemích, na všech kontinentech, aby se vyjádřili proti těmto masakrům. A potřebujeme lidi ze všech zemí a ze všech kontinentů, aby povstali a hněvivě zvolali, že je třeba se postavit proti těmto zločinům. Evropské společenství musí volat eh, potom, aby okamžitě eh, byla ukončena izraelská blokáda, byly ukončeny masakry. Děkuji. A Zverina má teď slovo. Mě v poslední době zaujalo, <clears throat> že některé české pojišťovny zrušily bonusy, které poskytovaly ženám při uzavírání pojistek na povinné ručení u osobních automobilů. Tento krok byl odůvodněn přípravou na platnost antidiskriminačního zákona. my se opravdu setkáváme opakovaně s tím že někteří politici a nevládní organizace své postoje ke vztahu k rovným právům obou pohlaví poněkud přehánějí. jedním z takových přehánění je popírání pojišťovací matematiky která dnes a denně dokazuje že v různých aspektech svých životů se ženy a muži chovají rozdílně a jsou proto nositeli rozdílných pojišťovacích a jiných rizik popírání těchto rozdílů není bojem za rovná práva ale bojem za shodnost stejnost obou pohlaví. takový boj je předem prohraný a směšný. muži a ženy se od sebe liší právě proto aby se obě pohlaví v praktickém životě v partnerských vztazích i ve společnosti užitečně a prospěšně doplňovala. děkuji za pozornost. Uh, Děkuji, eh, paní eh, předsedkyně. Eh, právě byly zveřejněny výsledky průzkumu veřejného mínění a tady se ukazuje, že celá řada lidí považuje, tedy 83% hovoří o tom, že Eh, vlastně je třeba odvolat eh, nadřazenost eh, evropského práva, protože to právo je vlastně nevýhodné. Bohužel není příliš mnoho šancí, že by takto k tomuto došlo, protože e, jistě nebude dána možnost e, Britům, aby se vyjádřili e, v referendu. My si přejeme, aby docházelo k volnému, otevřenému obchodování, podnikání a podobně. Kdyby v referendu byly Britové dotázaní, zda si přejí ještě užší integraci s EU nebo si přejí odejít z EU, pak by velká většina hlasovala proto nebo vyjádřila se, že chce odejít. I Děkuji, paní Doyle. Eh, paní předsedkyně, mm, ráda bych přednesla své obavy, eh, které se týkají mm, mm, návrhu usnesení, který byl přednesen tomuto parlamentu eh, komisí. Jde o pozměňovací návrhy zpráv, jako- za které my poslanci jsme zodpovědní. Ehm, jsou tady některé emocionální odezvy, jedná se o princip obezřetnosti, například přípravky pro ochranu rostlin. Opouštíme princip vědeckých důkazů a řízení rizik. Není tady žádný taková analýza dopadu a nejsou tady žádné e, vědecké důkazy tzv. endokrinních disruptorů. A, um, paní předsedkyně, Legislativa EU e, se e, ne, nebude e, mít dobrou pověst, jestliže tady bude nedostatek těchto vědeckých důkazů. Děkuji, pan Binev. Paní předsedkyně, vážení kolegové, krize kolem plynu, která postihla Evropu na začátku roku 2009, Eh, by mohla eh, pro Bulharsko představovat katastrofální eh, důsledky. A to vzhledem k tomu, jak, jaká je struktura našich dodávek plynu oproti jiným státům EU. Eh, bulharské rozhodnutí bylo takové, že Bulharsko prostě plně závisí na ruském plynu. Nyní jde o to, aby byla přijata opatření, která by ukončila tuto krizi, zvládla tuto krizi. Pro Bulharsko to znamená najít alternativu, která by umožnila eh, osvobodit se od závislosti na ruském plynu a Bulhaři by měli jít podobným příkladem jako um, uh, Slováci a znovu zahájit provoz na třetím a čtvrtém bloku atomové elektrárny. Jen tak by bylo možné, aby Bulharsko snížilo přímé důsledky, katastrofické důsledky tady této situace. Děkuji. Paní Petra, máte slovo? Paní předsedkyně, milí kolegové, od roku rok 2009 právě začal. Eh, dovolte mi, abych eh, řekla, že eh, si myslím, že to nebude obyčejný rok. Rok 2009 je rok, kdy budeme slavit 20 let od konce studené války, mm, eh, dále od eh, ukončení železné opony a také ukončení eh, oddělení Evropy na dvě části. Evropský parlament, tedy Rumunsko také žilo pod komunistickou nadvládou a musím říci, že pro nás tato dvě desetiletí na jedné straně znamenala přechod k demokracii a na straně druhé Ehm, to bylo přijetí nováčku. Rok 2009, myslím, by měl být rokem, eh, v němž ehm, eh, parlament, stejně tak jako eh, komise, by se měli snažit o vytvoření jedné Evropy pro všechny evropské občany. Evropy, v které všichni, všech 500 milionů lidí by mělo pochopit, že jsou zaručena jejich práva, že solidarita je něčím reálným, že nikdo nebude diskriminován a nikdo by eh, neměl mít pocit, že je cizincem v Evropské unii. Jsme všichni evropskými občany, máme stejné pocity a vyznáváme stejné hodnoty, ať se nacházíme kdekoliv. Pan Janovský. Pardon? Parakalo? Pani předsedkyně. Pan Janovský. Parlament Europejský. Paní předsedkyně, několikrát se jsme se zabývali otázkou ekologie a já bych chtěl zdůraznit jednu věc, na kterou mě upozornili mladí eh, středoškoláci, kteří se zabývají eh, recyklací eh, cena vykupovaného skla a železa a dalších surovin, sběrných surovin klesá a v řadě měst se upouští od recyklace tedy schromažďování nebo sbírání či svozu eh, těchto eh, surovin. Já bych to mohl eh, takto schrnout. Ti, co sbírají starý papír, říkají, že Recyklovaný papír je vlastně příliš drahý a ti, co vyrábějí papír, říkají, že výroba papíru z dřeva, z dřevěné suroviny je také velmi drahá. A bylo by dobré zavést um, opatření, která by byla logičtější a efektivnější. Děkuji. Milé kolegyně, milí kolegové, skutečně jsem um, veškeré snahy podnikla proto, aby co možná nejvíce z vás se mohlo chopit slova, ale musíme nyní ukončit jednominutové projevy a dostáváme se k našemu programu. Nyní budeme projednávat eh, zprávu paní Kristy Klasové o rámcové směrnici o udržitelném používání pesticidů a také zprávu paní Hiltrud Brajerové, kde se jedná o uvádění přípravku na ochranu rostlin na trh v Evropské unii. Eh, zpravodajky učiní úvod, nejprve paní Klas na čtyři minuty. Vážená paní předsedkyně, vážená paní komisařko, eh, Vasilio Dimas, milé kolegyně, milí kolegové,